své eh, práce eh, zde na půdě Evropského parlamentu. Příslušné eh, francouzské úřady mě informovaly o zvolení následujících osobností s účinností od 16. května 2012. Pan Erik Ondrie nahradí pana Kade Arifa, pan Bisep nahradí pana Pascala Konfena, pan Karib Seribi nahradí pana Vensona Peona. Vítám srdečně nové kolegy mezi námi a připomínám, že tito pánové v souladu s ustanoveními jednacího řádu mají plné právo účastnit se zasedání parlamentu za předpokladu, že předtím písemně prohlásili, že nemají funkci, která by byla v rozporu s mandátem poslance Evropského parlamentu. Srdečně tyto tři nové poslance vítám. Pan kolega Seriby mi rovněž Babiše sdělil, že vstoupil do frakce zelených. Příslušné